Donc, nous avons, trois catégories. Jsou zde tři kategorie, či čtyři kategorie hlasování e, různého významu. A prosím o klid při vstupu do místnosti. Všechny vás vítám ale prosím o ticho. My budeme pokračovat v naší práci. Jsou zde dvě kategorie hlasování v souvislosti s rozpočtovým balíčkem na rok 2011. Dále tady máme přenosy, normální přenosy eh, rozpočet 2010 a pak je zde bod paní Olmajer. Ohledně nemovitostí. To je zase něco úplně jiného, ale máme to také na pořadu jednání. Takže k rozpočtu 2011 a prosím o vaši pozornost. To, co bylo vyjádřeno během debaty, mě vedlo k tomu, že chápu, že několik skupin jako socialisti, zelení, pane předsedo, liberálové, GUE si přáli hlasování o bodech týkajících se ITERu a um, postupu flexibility odsunout na později. Ano, dobře. To znamená, že se musím zeptat, eh, zda někdo žádá hlasovat o této otázce. Pokud o to nikdo nepožádá, pak prosím, abychom odsunuli hlasování o této otázce v rámci mimořádného zasedání eh, tohoto výboru. Eh, jaké máme praktické možnosti pro takovýto postup? Samozřejmě, že vám můžeme zaslat písemné pozvání a stvrzení a mohli bychom také nabídnout pondělí 13. Eh, prosince mezi 21.30 až 22 hodiny, hodinami. Ano, prosím, pane předsedo. Pane předsedo, já se domnívám, že my žádáme, aby to bylo odsunuto na příští rok a aby se o tom nehlasovalo nyní. Nechceme tedy hlasovat ani dnes, ani 13. prosince. To znamená, že váš návrh já bych řekl, že budeme hlasovat o odsunu hlasování o zprávě pana Begeho a všech eh, souvisejících otázek na příští rok. To znamená vlastně váš návrh. Já bych udělal takový návrh a Salvador se k tomu vyjádří ještě později. Já mohu rozhodnout o tom, co uděláme s pořadem jednání. A já tedy konstatuji, že je zde několik politických skupin, které nechtějí dnes hlasovat. A proto rozhoduji, že se dnes o těchto bodech nebude hlasovat a v pondělí uvidíme, co dál. Dobře? Dobře, to znamená prakticky vzato. Vy souhlasíte, takže to znamená, že já se pokusím co nejdéle udržet jednotu delegace Evropského parlamentu a děkuji všem, kteří mi přitom pomáhají. A děkuji všem ostatním, že mi dají možnost dosáhnout také blaženého stavu. A znamená to tedy, že Toto řešení by bylo výhodné v tom smyslu, že v rámci tří hlasování, která budou odložena, a tu otázku položíme v pondělí, a veřejnosti tímto sdělují, že to hlasování o ostatních eh, otázkách se také týká příštího zasedání Rady ministrů. Také proběhne zítra dopoledne konference předsedů skupin při kterém se budeme zabývat touto otázkou a uvidíme, jak bude probíhat harmonogram prověřování těchto rozpočtových otázek na úrovni pléna. Takže my budeme mít v pondělí novou schůzi výboru eh, rozpočtu a pak se na konferenci předsedů rozhodne, Eh, o eh, postupu eh, v rámci plenárního zasedání příštího týdne, anebo tedy o tom, že se to přenese ještě na příští rok. Takže Otázka flexibility. Bod 2. Návrh zprávy Reimera Begeho o IID ohledně ITERu. Body 2, 3, opravný rozpočet 2010. Toto všechno je odsunuto na později. To znamená, že můžeme přejít ještě Reimer. allem Herr Vorsitzender. Při vší úctě, eh, pane předsedo, ten balíček už tedy mé jméno nenese. Já už se pod ním nepodepíšu a ani nejsem toho názoru, zda, že rozhodnutí, eh, zda už dozrál ITER nebo eh, flexibilita, zda by to mělo být přesunuto, zda to bude na konferenci předsedů. To přece je příslušnost eh, tohoto výboru. Tady bychom se neměli vyhýbat té odpovědnosti. A druhá moje poznámka, totiž beru na vědomí, že zde v této sněmovně a nikoli v rozpočtovém výboru se nějakým způsobem šíří takový dojem, že jakoby zpravodaj Eh, bere na vědomí zájmy parlamentu a vehementně se zasazuje za nejméně udržení stávající flexibility a eh, těch eh, mechanismů revize. A že se o to zasazoval, sledoval tuto linii a nyní najednou nechal na holičkách ty, kteří bojovali s ním. Já jsem to tady pochopil mezi řádky, ale že bych třeba někoho prodal za mísu Šošovice, to tedy eh, zcela rozhodně zamítám, to já se tady nenechám podsouvat, že bych já se nebyl schopen důsledně zasahovat o práva parlamentu. Já jsem toho názoru, že i když nemáme například vždy většinu i dokonce v tomto výboru, a že jsme často v takovém mizerném složení, abychom byli schopni dokonce i rozhodovat, proto tedy bych prosil, abyste e, u těchto dvou zpráv a rovněž u těch e, přizpůsobovacích mechanismů a toho, co se bude týkat víceletého rámce, abyste mě z toho vyvázal a zatím se vše, co se vše nevyjasní, tak musíte, pane předsedo, vy převzít spravodajskou eh, roli u těchto zpráv. Já tady nevidím žádnou jinou možnost. Z toho, jak se tady situace vyvinula, já se tady cítím zavázán trialogem a nevidím jinou možnost, že, než že právě takovéto rozhodnutí přijmu v této dnešní situaci. Děkuji. Myslím, že Eh, všichni chápou eh, váš postoj, eh, vaši důstojnost. Vy jste pokud došlo k nějakým překvapivým výrokům, tak je to spíše chyba překladu. A že, že to je tedy takový biblický mm, výrok, který snad je tedy plodem interpretace. Eh, já, eh, jak vidím, bych vás v těchto bodech eh, zastoupil, a přišel bych po vás i jako zpravodaj. Salvador Garriga chce promluvit, ale měli bychom hlasovat o rozpočtu. Salvadore, ano? Později, dobře. Takže teď chci říci, než dáme slovo paní zpravodajice, že budeme potřebovat toto, a to je tedy seznam k hlasování. Nejlepší bylo, kdybychom hlasovali jednohlasně. Eh, vezměte si kartičku, vyzkoušíme ji. Hned vás chci tedy upozornit, že ji budeme používat a vyzkoušíme to. Takže jak chcete uspořádat hlasování paní zpravodajko ohledně rozpočtu na rok 2011? Já jsem to pochopil tak, že globálně je tu většinová, ne tedy jednohlasná dohoda, eh, že se bude hlasovat na základě toho, co bylo navrženo Evropskou komisí a jak to bylo pozměněno koreperem. Ovšem z technických důvodů se bude konat několik různých hlasování, je tu také několik pozměňovacích návrhů ze strany poslanců. Eh, proto tady budeme hlasovat několikrát. Tak si přejete zorganizovat celou věc, paní zpravodajko. Eh, Důležité je, aby tady zaznělo, co je jasné možná některým, ale ne všem, že to je takový společný podnik mě a Helge Trupel, takže hlasovací seznam je jediný, ale k třetímu oddílu, ale i k jiným. Takže i k jiným oddílům. Ne, ne, to jsme my, na které to musíte všechno shodit, ano. Ale je důležité, aby to vše bylo drženo pohromadě. Tedy já si to představuji tak, a to už jsem vysvětlila i mailem dříve, který jsem vám rozeslala, je, že nejdříve odhlasujeme částky a připomínky, čili to je ta section 3 a potom other section. Potom máte rezervy znovu u těch dvou a pak budeme hlasovat o tabulce, kterou jsme již probrali. A rovněž mezi těmi hlasovaními rovněž ty pozměňující návrhy ohledně vlastních zdrojů. Já ještě mám dvě technické připomínky. Ano, protože my jsme tady v průběhu naší práce objevili, že to, co už bylo jakoby vzájemně odsouhlaseno. Z nějakých technických důvodů se neodrazilo v tom novém návrhu rozpočtu, který publikovala komise, ale my už jsme se dohodli, že se to tam vše začlení, což v praxi znamená, že jedno z nich bude 080501 a Helga Triple to tam uvedla formou pozměňovacího návrhu. Takže u těch číselných údajů a poznámek, to je jediný pozměňovací návrh, kde budu doporučovat, aby se hlasovalo na plus, to je rozpočtová linie, teda položka 003 a rozpočtová linie 080401. Další věc, která se tam neprojevila, to je důležitá rozpočtová linie 150555 to je využití eh, těch, toho programu In Action. A tam bych ráda rovněž, abyste to přijali jako ústní pozměňující návrh na technické úrovni, to už všechno odsouhlaseno je, prostě z nějakého důvodu se to tam um, neobjevilo. Tedy to je z mé strany vlastně vše, co se týká pozměňovacího návrhu a částek, to vlastně tady není nic překvapivého, že kromě těch, o nich jsme už hovořila, a to, co předložil Helga Trupel, tady jinak doporučím, abychom hlasovali proti všem. Samozřejmě si to můžete ověřit u pana předsedy, zda se to dá eh, o tom hlasovat en bloc. To by samozřejmě zjednodušilo celou práci, pokud ne, tak jednotlivě samozřejmě se budou muset hlasovat u rezerv. Tady podle mě není možné, aby se mohlo hlasovat ovšem dohromady en blok, protože tady už jsem řekla 8 plus 3 u těch rezerv. Tady bych řekla u pěti, že máme hlasovat pro. Takové je mé doporučení, takže tam se to musí odhlasovat jednotlivě. To je vše z mé strany. Yeah, ano, děkuji. Takže první hlasování, které musíme provést, se týká využití nástroje pružn flexibility. Je to stejný výraz, ale je to něco jiného, než o čem budeme hovořit. Je to rozpočtová řádka, která umožní překročit stropy a je nutné tedy postupovat hlasování jinak a odděleně od rozpočtových linek. Spravodajem byl eh, Reimer Böge 105 milionů a eh, toto využití nám umožní financovat všechny priority rozpočtu v rozpočtu 2011 na eh, základě položek závazku. Kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti, zdrželi se. To je velká většina. Myslím si, že to nemusíme elektronicky ověřit, eh, takže toto je rozhodnuto. Nyní vám navrhuji, abychom přešli k tabulce hlasování. To je oddíl 3. Máte, prosím, tuto tabulku a můžete hlasovat. Chtěl bych ještě připomenout, že samozřejmě všechny pozměňovací návrhy budou předloženy k hlasování a pokud nebudeme mít na té vyšší úrovni, to znamená radě ministrů a v plenárním zasedání stejný výsledek hlasování o všech položkách, je nutné toto dohodnout. To znamená, že to, co chceme eh, eh, většinově rozhodnout, je dojít co nejrychleji k dohodě a ke stejnému výsledku hlasování na naší úrovni, tak jak o tom hlasoval také Koreper. Eh, budeme hlasovat o, eh, také o rezervách. Nyní kategorie 1a, pozměňovací návrh 18 eh, pana Zondergarda Gue. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Čtyři, kdo je proti? Ostatní zdrželi se, zamítnuto. 012, Goran Farm, zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Většina proti, zdrželi se. Dva hlasy se zdrželi. Zamítnuto. Pan Portaž se hlásí o slovo. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pokud by to mělo být jednodušší při hlasování, tak můžete pozměňovací návrhy mé politické skupiny odhlasovat en bloc a to pro každou rubriku. Děkuji, říká pan předseda. A navrhuji se souhlasem pana Torn Portaše, aby pozměňovací návrhy 38 až 22, to znamená 41, 39, 40, 42, 43, 17 a 22, a ještě k tomu patří 21, Toto jsou všechno pozměňovací návrhy GUE eh, pro kategorii 1A. Budeme hlasovat pro jednotlivé kategorie. Takže kdo je pro? Pan Portáž je pro. A kdo je pro celkově? Pan Portáž. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Pan Portáš bohužel nemá většinu. Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. Následuje 049. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 paní Tripel má souhlas zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 50. Zpravodaj je pro. Kdo je proti? Pardon, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 1. Paní Trupel. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Zelení. Pan Portáš. Kdo je proti? Ostatní? Zdrželi se? Jeden hlas? Ani Jensen se hlásí? Ano, tady k tomu, co říkal pan Kortaš, já bych řekla, že ten pozměnící návrh Fiony Hawk rovněž by mohl být hlasováno o něm en bloc, protože ona je z mé skupiny. Eh, Děkuji za tuto spolupráci. Eh, paní Jensen, to znamená návrhy paní Hall v kategorii 1A. To je 009 až 005. Spravodajovi se to nelíbí, kdo je pro? Je to tedy od návrhu 004 Máte prosím sebou hlasovací lístek, ověříme to elektronicky. Takže pozměňovací návrhy 049. Je zde jeden socialista navíc v sále a ELS také jeden navíc, tak ELS to jsem já. Já nehlasuji, ale uh, Socialisté, dobře, Juta nebude hlasovat, my nebudeme hlasovat. Takže odstraním svou kartu a budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Zpravoda je proti, Juta nehlasuje a zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Výsledek 19 pro, 22 proti, zamítnuto. A nyní kategorie 1b, 2 pozměňovací návrhy GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro? Drželi se. Pan Potaš je sám, kdo je pro, takže zamítnuto. Dále kategorie 2. Zde se jedná o pozměňovací návrhy pana Irenhausera. Budeme hlasovat on blok o jeho návrzích. Zpravda je proti. Kdo je pro? Pan Ehrenhauser je zde? Ano, samozřejmě, že jsem přítomen. A samozřejmě já bych... Blue? Ano, já jsem tady, nádhera, slyšíme se. Já jsem samozřejmě přítomen a já jsem neprosil o to, aby se hlasovalo en bloc. Já bych si velice přál, aby se to hlasovalo jednotlivě všechno. Eh, je vous prie de Takže prosím o omluvu. Já jsem neviděl, že jste přítomen. Takže nyní vidím, že jste zde a tak eh, prosím, eh, abyste se vyjádřil k tomu, zda souhlasíte eh, o hlasování on blok. Já nesouhlasím s hlasováním on blok. Máte na to právo a všichni budou potěšeni. Takže návrh 57, kdo je pro? Děkuji, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, kdo je pro?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 45, 46, 47 a 48. V této kategorii dvě. Jsou to návrhy pana Portáše a budeme hlasovat on blok. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Portáš. Kdo je proti? Většina. Takže zamítnuto. A nyní 68, návrh pana Ehrenhausera. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 69. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Pan Ehrenhauser také nehlasuje pro své návrhy. 71. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A nyní návrhy GUE. A to bylo vše v kategorii 2. Dále kategorie 3a. Pozměňovací návrh paní Andrea Sen. Kdo je pro? 4. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Není schváleno. Dále. Návrh 24, GUE, Pravda je proti, kdo je pro? Děkuji. Tři proti. Drželi se. Zamítnuto. Kategorie 3B, jeden návrh GUE, zpravda je proti, kdo je pro? 4 pro, kdo je proti, děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Kategorie 4. Zde je celá řada pozměňovacích návrhů GUE. Týká se to poznámek pod čarou až tedy dolů na straně 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35. Zpravodaj je proti, hlasujeme on blok, kdo je pro? Děkuji, proti. Drželi se. Zamítnuto. A nyní 76, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. A další návrh 78. Pravda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále. Pozměňovací návrh 2 k banánám paní Helga Triple. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Většina je proti. Zelení a socialisté mají menšinu v banánách. Takže zamítnuto. A nyní kategorie 5. Tři pozměňovací návrhy pana Ehrenhausera. 80. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 83. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dále ostatní oddíly. Zde máme návrh 087. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 90. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále. Pozmaňovací návrh ohledně vlastních zdrojů. Zpravoda je však proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Stejná většina jako předtím. Zdrželi se? Já nesmím hlasovat. Bohužel. Doufám však, že předseda zelených si váží eh, onu míru mučetnického postoje, které se zaujal. Ano, Pozměňovací návrh 14. Goran Farm. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Stejná většina. Drželi se, zamítnuto. Alors, nous passons maintenant au vote. Přejdeme k hlasování o pozměňovacích návrzích o rezervě. Chci vám tedy navrhnout, a, a to tedy pod kontrolou zpravodaje, abychom hlasovali en bloc. Všechno, co je pozměňovací návrh, nebo tedy kategorie 1a, tam se jedná o rezervy pro nové agentury. Ty jsou velice podobné, takže mi hlasovat en bloc. Všechny rezervy z 1a. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti. Jedná se tedy o prostředky do rezerv. Zdržel se? Jeden. Tři a tatáž věc, amblok obou dvou pozměňovacích návrzích. Ne? Ne. To jsou dva rozdílné orgány. SIS 2. K SIS 2 generální ředitel vyjádřil určitý nepokoj nad tím, že by tam měl 25 rezervy. Generální ředitel eh, tímto výrokem přiměl zpravodajku ke změně názoru? Ne. Takže budeme hlasovat. 72. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden proti. Zdrželi se. Rezerva je přijata. 73. European Police College. To je rezerva, kterou je hrada všena. Na základě informace komise jde pro, proti, zdrželi se, jeden se zdržel přijat. 3b. Zpravodajka je proti. Znamená to, že stahujete svůj vlastní návrh? Ano, to je jednodušší, že? Stahujeme tedy tento pozměňovací návrh. Kategorie 4. Paní zpravodajka si přeje slovo, prosím. Já mám jednu připomínku. Já bych tady velice váhala, kdybych měla tvrdit, že jsem to stáhla. Já jsem uh, to sice předložil jako zpravodajka, ale nejsem autorkou. Tedy já bych eh, raději, aby se o nich opravdu po každé hlasovalo. Přesto, že už já jsem změnila názor z hlediska těch nejnovějších informací, ne všichni budou se mnou takto souhlasit, takže by měli mě, mít možnost eh, hlasovat na toto téma. Mimo mikrofon. Eh, Počkejte. Znamená to, že eh, eh, nechcete stáhnout 75. 75. Spravodajka změnila názor, je proti. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Všichni. Takže je to tak, jak jsme čekali. 77. Spravodajky, kde pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se. Nikdo přijat. Jedenáct. Spravodajka je proti, kdo je pro? Levice, kdo je proti? Pravice a střed. Zdrželi se. Je to lehká většina pro opět banány. Vidím, že eh, Goran Farm, Farm přijal eh, štafetu u banánů. A teď kategorie 5, 79, kdo je pro? Děkuji, proti? Jeden, zdrželi se? Nikdo? Přijat. 10. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Tady je hodně pro. Budeme tedy hlasovat elektronicky, nebudu hlasovat ani já, ani Juta, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 21, 21. Je tedy zamítnut. 82. Tam jsou dva pozměňovací návrhy. Jeden... A, Sidonie nebude stahovat tedy tento pozměňovací návrh? Budeme hlasovat. Unblock o obou, které jsou 82. Dobře, a vy jste proti. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Většina. Zdrželi se? Zamítnutý unblock. 84. Zvláštní poradci. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Děkuji. Zdrželi se? Někteří hlasují pro i proti, ale spíše to vypadá proti. Skandinávcům to jde snadno, protože to je jak řízení na ledě. Osmdesát pět. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. 86. Pan Erenauzer, Spravodajka je proti. kde pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnout. U dalších oddílů opět v rezervách máme pozměňovací návrhy. Dva od paní Helgi Triple. Můžeme je pojednat spolu, paní zpravodajko? A promiňte, to už není eh, Sidonin rozpočet, je tu eh, paní Helga Triple, ale můžeme hlasovat en blok, to je důležité. Takže zpravodajka je pro tyto dva pozměňovací návrhy, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijaty. Obdobně budeme hlasovat o 15 a 16 pana Gorona Farma. En blok, kdo je pro, Proti? Nemáme tu většinu. Jsou tedy e, zamítnuty nehledě na podporu zpravodaje. A nyní přejdeme eh, k, celé té, k celým těm tabulkám, které se týkají e, mest. A abychom reagovali na otázku na kterou jsem se ptal, tedy eh, paní Olgy Triple. Financování operací týkající se mest nemá negativní dopad na rozpočet fungování ostatních institucí. Jsou tu pozitivní dopady, protože při provádění rozhodnutí soudního dvora se toto tedy provede, ale negativní dopad tu není Domnívám se tedy, že to bude stejně tak platit všude a že i pro ostatní instituce, tedy že to bude mít dobrý dopad, nejen pro ty hlavní. Kdo je tedy pro Amblok? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Jeden. Tímto jsme uzavřeli tedy otázku čísel. Nyní přejdeme k usnesení. Spravodajové rozpočtovému výboru přednášejí usnesení, které bych eh, označil i za čistě deskriptivní. as supported by the Green Rapporteur. Sorry. But Sedonia was against. No. Sur, sur Nyní tedy k onomu prohlášení, které je čistě deskriptivní, ale jsou k němu pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy... Ne? Omlouvám se, je tu více autorů, není tu jen jeden. Pozměňovací návrh jedna pana Artonga, zpravda je proti, kdo je pro? Pan Artonk je pro. Dva. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Tři pozměňovací návrhy pana Haglunda. Liberálové, můžeme hlasovat unblock? Eh, ne. Ne. Takže pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Já jsem to zapomněla zkontrolovat, takže budeme hlasovat elektronicky, já a Juta nehlasujeme. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. 19 pro, 20 na proti, není přijat. 3 od pana Haglunda, zpravoda je proti. Kde pro? Děkuji, kde je proti? Děkuji. Socialisté se tedy zdržují, je tedy zamítnut. Pozměňovací návrh 4 pana Havlunda. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Budeme raději hlasovat elektronicky, myslím, že to je stejná většina jako předtím. Zahajuji nicméně hlasování, abychom si to ověřili, protože dochází k nezvyklým politickým spojenectvím. Uzavírám hlasování. Výsledek je 19 pro, 23 proti. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 5 pana Hartonka. Zpravodaj je proti, kdo je pro. 2. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se zamítnut. Nový pozměňovací návrh pana Haglunda číslo 6. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky, myslím, že tam je eh, drobná změna. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 19 pro, 20 proti. Je to tedy mírná změna, nicméně je stále zamítnut. Pozměňovací návrh 7 a 8 jsou identické. Budeme o nich hlasovat elektronicky, abychom eh, to urychlili. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Dvacet pro, 21 proti. Je to tedy velmi těsné. Jsou nicméně oba zamítnuty. Budeme hlasovat o celé zprávě, tak jak byla pozměněna, a to jmenovitě. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Omlouvám se, říká pan předseda, uzavírám hlasování. 27 pro, 5 proti a 10 se zdrželo. Je to tedy přijato a blahopřejeme eh, paní spravodaj, paním spravodajkám. Blahopřejeme tedy paní Helze Trypl a dalším. Děkuji také za spolupráci, ale ještě jsme neskončili. Pane Alváro, prosím, máte slovo. Pane místo předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se především chtěl ujmout slova co tady stále ještě máme zástupce konference předsedů, protože takové dvojí členství i na našem výrobu, výboru, i v konference předsedů se nám pojednou hodí. Já si myslím, že trochu tady řádně nevyznělo, jako by se to tady všechno ztratilo, to, co řekl pan Böge. On totiž chtěl, aby jeho jméno bylo vyškrtnuto jako autora e, zprávy. To se opravdu tady nestává každodenně. Já jsem tady už šest let a ještě jsem nic takového nezažil. Celkově je to opravdová vzácnost a je to zcela jasné, kdy je někdo ve eh, zcela jasném střetu s tím, že eh, se děje něco proti jeho vůli z procedur a já bych chtěl, aby si toho opravdu um, i tento výbor, i sněmovna všimla, aby to vzala na vědomí. A rovněž, aby vzala v úvahu to, co řekl ohledně uh, jednacího řádu pan Böge. A když už jsme u toho tématu, já bych poprosil koordinátory, zda by koordinátory eh, rozpočtového výboru mohli zvážit se snad posadit ke stejnému stolu s konferencí předsedu, aby tam vyjasnili ty zásady nějaké odpovědnosti, nějakých mandátů a tak dále. Eh, protože tady se zdá, že někdo je obětí eh, takové všudy přítomné zodpovědnosti. A to se může stát i jinde. Přece i když je to mm, určitým způsobem takové nepříjemné, tak se to může stávat. Mů, drahý, i to si musíš přece vyslechnout. Samozřejmě, že v plénu si můžeme krásně rvát košily, ale tady jde o určitý demokratický řád, fungování této sněmovny a i zelení si to musí poslechnout. Mně je líto, to nefunguje jenom tak výběrově. Tak to prostě je. Mně to přece připadá pozoruhodné. Ano, takhle to udělej já přece tě osobně nenapadám pro boha živého. Musí být zcela jasné, že i v konferenci předsedu se musí respektovat odpovědnost jednotlivého výboru. To přece se nemůže takto dít, aby když máme určité téma, tak to takto nemůže eh, fungovat. Moje frakce taky není bez viny. Eh, to se tak děje u všech předsedů eh, frakcí a to už vůbec, že bych nehřešil nikdy to. To ani nezmiňuji. Je to prostě taková jednoduchá prozba a nechci tady nikoho ani zesměšňovat, ani to přehánět, ale prosím, posaďte se nějak konferenci předsedu dohromady a zamyslete se nad tím, proč se to takto odehrálo. Já nežádám příliš, že bychom si třeba respektovali jednotlivou samostatnost jednotlivých výborů, odpovědnosti, proč by někde mohlo dojít k nějaké nutnosti eh, s něčím zacházet jinak. No a by se to do budoucna nějak vyřešilo, jasně. Tak, je vous donne la parole, Milí kolegové, beru na vědomí eh, vše, co jste řekli, zejména tedy co se týče kolegy BGO s velkou sympatií. Eh, zkušenost vám ukáže, my už to eh, víme od roku dávného, že když dáte panu Kon Benditovi příležitost hovořit, uvidíte, co se stane. Takže to jsou to je to riziko, které zde má. Ne, já vůbec eh, nechci říkat eh, nic eh, proti tomuto oblíbenci, ale v této rozpočtové eh, rozepři jsme ve silné politickém sporu, eh, který rozpočtově je důležitý, ale zároveň je důležitý také ve smyslu interpretace toho, co Lisabonská smlouva vlastně má a chce udělat. Právě proto konference předsedů intervenuje, eh, protože my jsme vlastně ve sporu od doby Lisabonské smlouvy a měříme síly mezi radou, která eh, to interpretuje jinak a parlamentem, který to také dělá jinak. Právě proto už od počátku eh, tady nastala taková obtížná situace a pro Alena to bylo také obtížné, eh, protože tam, kde vyjednával, najednou vyjednával i předseda Buzek. Problém je, v tom, že poprvé vlastně máme politický spor, který prostřednictvím konkrétního rozpočtového sporu sporu představuje zásadní rozpor mezi radou a parlamentem. Právě proto se tedy jelo po těch dvou kolejích už od počátku a chápu, že zde vznikají problémy, ale není to náhodou, že všichni předsedové všech politických skupin vedli tento spor také. Já jsem třeba nebyl spokojen s tím, že vlastně pouze já jsem podporovala Masura eh, při postoji eh, v konventu. Vy jste neměli dostatek síly ve výboru na podporu eh, svého předsedy, čili Guy Verhofstadt a já jsme podpořili vašeho předsedu a vy jste ho nechali všichni padnout. No tak jednoduchý ten kulečník zase není této otázce, ale já musím odejít, protože jsem slíbil udělat ještě další věci a jsem kdykoliv ochoten s vámi debatovat celé hodiny, pokud mě pozvete. Já neodcházím, protože by mi to bylo nepříjemné, to by bylo poprvé v životě, že bych opustil nějakou diskuzi z těchto důvodů. Ale mám jiné povinnosti. Bien, je vous avais prévenu, mes chers collègues. Ano, já jsem vám to říkal, milí kolegové. Mám zde několik žádostí o slovo a prosím o stručnost, protože bychom měli přece jenom dokončit to hlasování. Pan Hartong žádal o slovo. Voorzitter, ik vind het jammer dat de heer Cohn-Bendit nu wegloopt. Ik zou zelf zeer graag met hem in debat willen zijn gegaan. Ja, Tady eh, vidím, jak se už je pan Konbendit, ale to je škoda, protože to by mohla být velice zajímavá debata. Ještě jsem se chtěla zeptat, čí peníze to jsou? Jsou to peníze členských států nebo Evropského parlamentu? Otázku můžete položit panu Konbenitovi, až se s ním sejdete eh, mimo tyto zdi. Koran já budu velice stručný. Já zcela souhlasím s Alexandrem Anvalo, že to je opravdu téma, jehož se musíme ujmout. Ale teď není ta správná chvíle. Teď sice jsme všichni rozehřáti, ale to není ono. To však není téma, kterému se můžeme vyhnout, protože tady je jasné matení kompetenci, různé sekretariáty vlastně si za zády určité věci provádějí. Tady je hodně zmatku a před příštím rokem ten problém vyřešit musíme. Takže to je za prvé. Za druhé, Reimer Böge a jeho spravodajská role. Já opravdu lituji, že dospěl k takovému rozhodnutí, protože byl skvělý spravodaj. My jsme s ním souhlasili víceméně ve vším pouze ten posledního krok, to poslední hlasování. Jinak jsme vlastně souzněli a to byla znamenitá spolupráce. My jsme byli v denodenním styku a on vykonal nádhernou práci. Mně je to upřímně líto a já doufám, že na to, eh, na něco takového se najde řešení do budoucna, protože to je vlastně nejdůležitější spravodajská role, kromě eh, spravodajek pro eh, rozpočet a opravdu do budoucna potřebujeme významného spravodaje. Děkuji, Gorane. Myslím, že všichni oceňují to, co jste právě řekla. Reimere. Eh, Kolega Kohn-Bendit se už vzdálil, ale já bych jenom chtěl poukázat na jednu věc. Ale možná naše služby nebo sekretariát eh, by mohli sestavit takovou složku o tom, jak v dějinách Evropského parlamentu rozpočtový výbor od samotného začátku rok od roku při každém finančním výhledu vždy využíval rozpočtových eh, procedur, aby vybojoval více práv eh, pro Evropský parlament. To vlastně ani nemá co dočinění s Lisabonskou smlouvou, s konferencí předsedů. To vlastně byly kroky rozpočtového výboru, jak před rokem 79, tak po něm. A na mnoha etapách jsme si krůček po krůčku byli schopni vypracovat eh, ten větší prostor díky rozpočtovému výboru. To by možná bylo dobré se nad tím zamyslet. Tady jsou jména, různých předchůdců, kteří jsou těmi symboly toho, kteří se za to postavili a možná by bylo dobré si o tom e, souhrně připomenout a že by bylo rozumné se vrátit takové rozumné spolupráci solidní. Merci. Děkuji. Chci vám tedy teď navrhnout, abychom se vrátili k hlasování, k bodu 10. My jsme tedy skončili rozpočet, vrátíme se k naší běžnější práci, a snadněji tu dosáhneme také schody. Jedná se o převody. Eh, pan Láslo Surian tady je? Není tady. Máme tu několik převodů. Podle mého je můžeme projít velmi rychle. 60. Převod číslo 60, které má umožnit financování banánů, ale nemáme k tomu právní základ a právně eh, by, by bylo lepší tedy při eh, hlasování to zamítnout a nahradit 66, takže 60 vám doporučuji eh, hlasovat proti. Kdo je pro tento převod, kdo je proti převodu, mm, zdrželi se zamítnout. A teď jménem zpravodaje vám chci navrhnout, abychom přijeli 63 a můžeme hlasovat tam blok, tedy eh, jedná se o převod 63, 65, 66. To jsou převody na základě dohody z trialogu. Můžeme přijmout eh, za předpokladu, že část přebytků ze zprávy z roku 2010 budou využity tedy na financování banánů a řádky ICA, ICI a necháme tedy tyto prostředky stranou, aby mohly být využity na příští rok na ICI. A hned A to proto, abychom na eh, humanitární eh, úrovni mohli reagovat eh, v tomu, co potřebuje Haiti a Pakistan. Jedná se tedy o tři převody a také clearance of accounts, což je clearance účtu, a zemědělská záležitost. A proto toto všechno vám teď překládám unblock. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? dva jsou proti, zdrželi se. Tyto převody jsou přijaty. Pan Vladimír Maňka má další převody pro jiné instituce. Pane zpravodaj, prosím, máte slovo. Děkuji, pan předseda. Eh, mám, uh... Děkuji, pane předsedo. Já mám před sebou tři převody. První z nich je převod C13. Tady se jedná o nákup budovy v Sofii. My jsme z poslední eh, diskuse toto odložili, protože paní zpravodajkyně je tady paní Holmajer. A já jsem samozřejmě eh, jsem připraven o tom hlasovat, ale ještě mám otázky. Jednak buď na paní poslankyni nebo na jiné zda už vše bylo právně dořešeno v otázce nákupu budovy v Sofii. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta budova by měla sloužit jak Evropské komisi, tak Evropskému parlamentu, jako takzvaný Evropský dům. A tam je 40% Evropský parlament, 60% Evropská komise. Je tam vyřešené, jak komise a kdy bude platit? Já bych prosil, aby paní Holmajer nám o tom řekla více. Děkuji. Euh, děkuji. Mám ještě otázku pana Hartonga. Paní Holmer pak odpoví oběma. Pane Hartongu, prosím. Voorzitter, ik wilde even de reactie afwachten van... Eh, Já bych, pane předsedo, pouze jenom tady od... Eh, jsem zvědav na tu reakci paní Holmeier. Děkuji, pane předsedo, paní Holmeier. Nejdříve tedy otázka. Je to tedy oprávněné? proč padla. Zatím se jedná pouze o přesun, zatím se nejedná o notifikaci. Právě přesně z toho důvodu, který zde uvedl kolega Manka, že ještě určité právní otázky nejsou stoprocentně vyjasněny. Já bych si to dovolila velice jenom krátce rozvést, ale prosím o příslušnou podporu. Totiž ve vztahu na to, co tady eh, zastupuji jménem parlamentu a komise. To je takzvané to, ta informační kancelář, ta budova. A to je informační kancelář, kde ještě v té budově jsou další, eh, je tam ještě jeden vlastník. A já jsem byla toho eh, pojetí, že by nejdříve si měl vlastník zavázat, že pokud bude někomu pronajímat vlastní patro, tak to nebude na eh, pronajeto organizacím, jež jsou pochybné nějakým způsobem, které za určitých okolností by, eh, jejichž aktivity by šly proti našim zájmům, nebo byly protikomunitární, nebo tam třeba byl nějaký sexuální obchůdek nebo něco podobného v té budově. Tedy pokud se nebude ochoten ten vlastník toho poschodí k tomu zavázat, tak bychom případně mohli hledat ještě nebo museli hledat i jinou budovu. Proto tady se jedná zatím pouze o ten přesun, ale o všem ostatním se ještě bude jednat příští rok, když budeme mít právě tyto informace k dispozici. Je vous remercie, Monika. Děkuji, Moniko. Pane Hartongu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Znamená to tedy, že se vydá 10 milionů na renovaci tohoto Evropského domu a naposled jsem již říkal, že to je nepochopitelné, že v tak obtížných eh, ekonomických podmínkách chceme udělat takovouhle věc. Děkuji, paní Holmajer odpoví. Já nejsem často kousavá, ale když chcete o něčem hovořit, tak si to přečtěte. Nejde o renovaci, nýbrž o koupi domu eh, a potom již nebudeme platit eh, nájem. Platí se celkem 9 milionů, což je velmi nízká tržní cena. Ta je momentálně nízká, takže když ten dům prodáme, tak budeme mít eh, protihodnotu, což také znamená, že to bude bude lepší, než jak jsme to měli v minulosti, kdy jsme platili vysoké nájmy. Rozhodnutí parlamentu by bylo tedy doporučeno na nákup a to proto, že při opětném prodeji bychom mohli dosáhnout výnosu, čili to je věc, o kterou zde jde. Děkuji vám. Pan Bokoš. Já bych nejdříve chtěl se vší úctou se obrátit na pana eh, předsedajícího, aby tady opravdu zavedl znovu nějaký pořádek v té místnosti, totiž my nic neslyšíme. Je to prostě neuvěřitelné jak to tady vypadá. Máte pravdu, pane Bokoši, žádám osoby, které si nepřejí nadále se účastnit naší schůze, aby laskavě opustili sál a ostatní nechť tiše naslouchají. Pane Bokoši. Thank you very much. Děkuji vám. A další důležitá věc z mé strany. Stále ještě nechápeme, proč Evropský parlament potřebuje budovy v jakémkoliv hlavním městě. To přece není samozřejmě otázka politiky e, nějakých e, nemovitostí, ale my budeme hlasovat proti, protože tady nevidíme žádné zdůvodnění. Monsieur Hartong. Pane Hartongu? Eh, Pane předsedo, já jsem vlastně Nevím, jak bych na to měl reagovat, co říká pan Pokrš. Eh, je jedno, kolik to stojí milionů. To je politické rozhodnutí právě v těchto obtížných dobách bychom se neměli zavazat k tomu, abychom dávali dodatečné prostředky, abychom si koupovali nádhernou budovu, ať už je to v Sofii nebo jinde. Eh, my vlastně se zcela nepokrytě ještě tomu smějeme. Mně to připadá eh, strašné. V Irsku lidé musí vlastně eh, vyjíždět ze země, protože je jim tak mizerně a tady to je prostě nesrovnatelné v tom kontextu. Madame Holmeyer. Paní Holmeyer. Knap und bündig. Já budu stručná. Informační kancelář není pouze budova parlamentu, slouží eh, také práci komise. To znamená, že to děláme společně za druhé. Eh, uspoříme spoustu peněz tím, že budovu koupíme a ne pronajímáme. Když bychom tu bodu prodali, tak eh, vlastně také eh, získáme vyšší hodnotu. To znamená, že se postupuje odpovědně. Chci říci, že toto tato kritika ve smyslu úspor eh, není vhodná. Eh, kdybychom budovu nekoupili, tak bychom měsíčně museli dávat vyšší nájem. Eh, leda, že byste v žádné zemi již nechtěli poskytovat žádné informace. To však neodpovídá rozhodnutí tohoto parlamentu. My jsme se proto rozhodli, že tedy informační kanceláře budou zřizovány a panu Maňkovi Kovi bych ještě chtěla říci, že komise svůj 60% eh, podíl bude za plnou cenu eh, také refinancovat. To již bylo rozhodnuto s komisí společně. Naposledy tedy dám slovo panu Bokrošovi a eh, Hartongovi a pak chci požádat zpravodajku, aby zpravodaje, aby uzavřeli toto téma. Pane Bokroši? Já už nechci, aby se to tady zbytečně táhlo, protahovalo. Ano, já tady souhlasím s panem předsedom, že už bychom měli vlastně skončit eh, se vším, čím se tady zabýváme. Ale abych vše uvedl na pravou míru, já se nedomnívám, že parlament potřebuje nějakou, nějaký fyzický prostor, ať už v Sofii nebo někde, kdekoliv jinde. Ve srovnání s tím, co říkáte, tak je to úspora, ano. Ale e, podíváte-li se na to mýma očima, tak to úspora není. Pan eh, Pane předsedo, já se eh, nedomnívám, že paní Olmayer mě je schopná přesvědčit. Mně připadá, že z toho, co tady se říká, že se vlastně vydá 10 milionů, aby se šetřilo. Eh, jenom abych respektoval poslance, kteří tedy demokraticky uvažují jinak než paní Olmayer, to by se mělo vést v úvahu. Plně respektujeme všechny poslance. Vidíte, že mě na tom osobně záleží. Já teď prostě nevím, jak je to u vás, ale já jsem ze, z jeho západu Francie a u nás všechna rozhodnutí jsou centralizována. Vládu máme v Paříži, ale všechny profesionální orgány, eh, všechny i eh, nevládní orgány se nacházejí v Paříži, jejich kanceláře jsou v Paříži, takže abychom se mohli důkladněji eh, zabývat věcmi, které teď probíráme, musím ve Francii jednat právě s těmito eh, osobami. A nebo když se mne někdo zeptá na něco z Francie, a nebo když se mě tážou eh, z Eh, Francie, novináři, tak všichni také jsou v Paříži. A pokud tam nebudeme mít v Paříži prostor, kde by mohl eh, pracovat evropský poslanec, kde by se mohl něco takového konat, nebo kde by mohl být zastoupen Evropský parlament, tak je to pro nás potíž. Jedná se o důstojnost poslanců, o výkonnost a účinnost naší práce. Proto potřebujeme takovéto úřady. A my tedy sdílíme jednu kancelář pro 29 poslanců eh, v Paříži. Je to pěkná kancelář, paní Grelie má eh, svou kancelář na, nade mnou a také tam mají tolik poslanců. Jistě ano, eh, dochází k mm, nadměrnému užívání peněz, ale ne rozhodně v tomto případě. Takže teď bychom ještě paní Maňka. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ještě poznamenat, že tato budova je v souladu se střídovou strategií z března tohoto roku ohledně budov a je to pro nás ekonomičtější než pronájem budovy. Je třeba znát eh, řešení právních otázek. Řešení dostaneme příští rok také potřebujeme zjistit od komise, jakým způsobem a kolik let bude splácet svoji splátku, tak aby to pro nás bylo výhodné. A navrhuji dnes odsouhlasit tento převod s tím, že všechno ostatní se bude řešit až posléze. Dobře, děkuji vám. Takže drobné upřesnění ohledně toho, co říkal zpravodaj. Obdrželi jsme dopis k tomuto eh, převodu 673. Jedná se o trochu nižší částku, je to 9 milionů, eh, o něco méně než 9,9 milionů. Kdo je pro tento převod tak, jak jej doporučuje náš zpravodaj? Děkuji. Kdo je proti? Ano. Pět. Zdrželi se? Děkuji. Je to přijato. Další převod, pan zpravodaj má slovo. Pane předsedo, před týdnem jsme odsouhlasili šest převodů. Evropské instituce budou muset vyrovnat mimořádně nedoplatek plynoucí z nevyplacených odměn za rok 2009. S tím, že 24. listopadu Soudní dvůr zrušil nařízení Rady a nyní čekáme na rozhodnutí rady, které má potvrdit, že ehm, tyto eh, odměny budou eh, provedeny. Dnes mám dva ze šesti takovýchto převodů na stole. Byly provedeny na základě statistických údajů získaných ze členských států a které také předpovídala komise. Komise předvídala ohledně v ekonomickém sociálním výboru jinak, jiná čísla, než, je, než jak je dnes uvádí. Revidovala to čísla místo, místo 0,7, tak to bude 0,4 na rok 2010. To znamená, že pro ECOSOC tato částka je snížena a proto bychom to tak měli i schválit. Souhlasím tedy s tímto převodem. Je vous remercie. Donc c'est le transfert. Dobře, je to tedy převod 3. Je to C3. Jedná se o ECOSOC, o hospodářský a sociální výbor. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pane zpravodaj, Poslední převod je ten, který se týká výboru regionů, INF 6 lomeno 2010. Tento převod doplňuje předchozí převody, který byl schvalován před týdnem, to je INF 5 2010. Tento nový převod též se týká úprav převodu. Kvůli tomu, o čem jsem hovořil v souvislosti s předchozím převodem, Mám zde jeden dotaz buď na komisi, zda je přítomná tedy, nebo na výbor regionů. Výbor regionů šetří určité finanční prostředky, například při tisku dokumentů. Chci se otázat, zda toto snížení a úspora je zohledněno v rozpočtu na rok 2011. Jde o to, že pak ty redukce nastanou nejen letos, ale i v příštím roce. Doporučuji schválit tento převod. Euh, děkuji. Přeje si někdo odpovědět za komisi ohledně úspor za výbor regionů? Nezdá se tomu tak. Je tu někdo? Přítomný? Ano, prosím. Eh, eh. Mm, děkuji. Já bych chtěl říci pouze tolik, že výpočty vycházely z přizpůsobení nové statistické údaje byly předány v poslední době a stanovisko eh, velmi obezřetné vycházelo z 0,7, bylo to pak sníženo na 0,4 eh, na základě posledních údajů. Onen převod však se netýká eh, platů a mest, ale ještě se eh, obracím zde na zástupce výboru regionu. Ano, prosím, eh, mohl by zástupce výboru regionu toto upřesnit? you Yes, thank you, Mr. President. Ano, já se představím, pane předsedající. Co se týče úspory tisku. To už bylo vzato úvahu v rozpočtu na rok 2011, ano. You are Mr. Jakobsen. A vy jste pan Jakobsen? Já jsem pan Jacobsen, jak se vyslovuje, ano. Je zpravodaj spokojen, kdo je pro tento převod? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Jeden hlas se zdržel, takže je schváleno. Ještě nám schází menší záležitosti ohledně budov. Především musíme hlasovat o agentuře ACER, tedy o energetickém regulátorovi, paní Holmajer. Pane předsedo. Já budu stručná. Totiž ta notifikace je velice nes- nesložitá, protože eh, tu budovu dává k dispozici vlastně vláda, eh, slovenská vláda to hradí, což znamená, že to eh, pro nás neznamená žádné náklady. A ta notifikace toho, že je to u nás, znamená, že by se ta budova měla i nadále využívat. Proto se o tom dneska hovoří. Je to opravdu neproblematické. Později bude vypsáno výběrové řízení a já výslovně eh, doporučuji, aby opravdu Acer do Lublany, do této budovy se nastěhoval, protože je to opravdu v optimální poloze. Ano, děkuji. Náš zpravodaj doporučuje, abychom eh, tento návrh eh, přijali na vědomí bez poznámky. Kdo je pro poznámku zpravodaje, kdo je proti, zdrželi se, čtyři hlasy se zdrželi. Hovořili jsme o Sofii. Já pouze jenom krátce k tomu řeknu pár slov. Já bych ráda už dnes odevzdala stanovisko, ale z toho důvodu, že přece jenom se jedná o celkovou částku přes 260 milionů eur, kde ještě stále, řeknu toto obezřetně, mnoho nevyjasněných eh, částek. A komise, rada i výbor eh, regionu si vlastně protiřečí téměř denně. Takže já jsem řekla, aby nám opravdu ve čtverečných metrech a prostě zcela jasně řekli, eh, odkud se vystěhovávají, kam se stěhují, kolik tedy toho pronajímají, aby nám to zcela jasně a přehledně vše vyjmenovali, aby to byl pro rozpočtový výbor natolik solidní, abychom se mohli seriózně rozhodnout. To já výslovně dnes řeknu. Eh, vše se musí plánovat výhledově a budoucnostně, aby ty notifikace mohly probíhat. Já v zásadě jsem pro tu budovu. Samozřejmě je lepší, když se ERD, nas, EAD nastěhuje do e, té budovy, um, ale chceme, aby to vše bylo jasně na papíře, všechny údaje, číselné údaje, abychom se mohli rozhodnout e, nějakým způsobem zodpovědně. Výborně. Chápu, že to je skutečně důležitá záležitost a jde o e, sídlo služby pro vnější službu. Vy jste, paní zpravodajko, již minule měla možnost nám říci, že jsou zapotřebí ještě další informace, které nebyly předloženy, takže e, až v lednovém zasedání se k tomu vyjádříme. Paní Gresle, i v, Bruk- v Bruselu se hovoří o um, kancelářské budově pro 18 lidí, takže by bylo by rozumné vědět, kdo se tam odtud vystěhovává. Abych, pane předsedo, měla jedinou otázečku na komisi. Možná by nám komise byla schopna odpovědět už i dnes a zde. Totiž, Ehm, hovořilo se o 245 eh, eh, eurech eh, hrubého za čtvereční metr, ale jak se k tomu došlo, k tomu propočtu? Nevím, já bych byla komisi vděčná, kdyby nám řekla, jak vůbec se přišlo na takovou částku, protože ty údaje k tomu jsou eh, jak, stejně vágní jako mm, záležitosti týkající se personálu a eh, celkových ploch. Ano, děkuji. Toto bude také otázka na adresu komise. A dovolte mi poznámku. Dle mého názoru je to otázka, ke které bychom se měli vrátit příští rok po odhlasování rozpočtu, až budeme tedy v takové situaci, kdy budeme moci klidně přemýšlet. Vytváření služby vnější činnosti je věc politicky oznámená jako rozpočtově neutrální. Eh, ve skutečnosti však zniknou určité více náklady eh, na fungování v rozpočtu 2011 a budou to nějaké 3-4 miliony, ale ale důležité z rozpočtového hlediska je následující věc a paní Hartong by eh, také mohl odpovědět. Jedná se stále o stejné osoby. Eh, daně eh, patří regionu, městě, státu nebo Evropě eh, nebo OSN, stále je ta částka stejná. Ale když vytvoříme službu vnější činnosti pro všech 27 eh, členských států a když je usídlíme, dáme jim cestovní náhrady, eh, pak je nutné zase v členských státech toto vynahradit určitým snížením Vždyť eh, francouzská diplomatická služba je převedena nyní sem a ve Francii se dosáhne určitých eh, úspar, čili to je ta neutralita rozpočtového rázu. Eh, je to neutralita globální. A bylo nutné, abychom tedy hovořili o konsolidaci účtů, tedy o rozpočtové konsolidaci, což zatím neděláme. Když hovoříme o ekonomickém řízení a především, když odborníci na ekonomik roku eh, debatují o evropském systému a americkém systému a především o takzvaném policy mix, eh, tak říkají, no v USA je to vynikající, tam je dobrá koordinace mezi rozpočtovou politikou ve Washingtonu a měnovou politiku v, ve Fedu. Na úrovni Evropy máme něco jako Fed, tedy ECB, ale nemáme federální rozpočet. Máme pouze pouze tenhle malinký rozpočet eh, ve smyslu 1%. Na evropské úrovni jsou eh, možnosti dost značné ve smyslu součtu národních eh, rozpočtů. A pokud bychom chtěli a už vidím, eh, že eh, pan Groše je nadšen touto debatou. Když se tedy chceme podívat na ekonomický efekt eh, rozpočtové politiky ve všech evropských zemích společně a také ve smyslu evropské měny, pak by bylo nutné všechny rozpočty sečítat. Je to otázka, která mě pálí ale samozřejmě, že nechci nyní zahájit debatu. Jistě se budeme moci k této otázce vrátit ještě později. Eh, Inge se hlásí, prosím, ale já vás upozorňuji na tuto záležitost. Doposud každý pracoval sám ve svém koutečku, ale potom v určitém okamžiku, kde všechny členské státy se níží své náklady na vnější službu, tak zde budeme mít zdroj pro úspory a když vydáme jedno euro v Bruselu, tak můžeme 27 euro uspořit v členských státech. Takže já se domnívám, že vzhledu ke komisi ŠUR, která je zastoupená předsedkyní a s pravodajem, eh, takto můžeme dosáhnout evropské přidané hodnoty. Cítím však, že jsem se zmýlil, když jsem tu položil tuto otázku. Vidím mnohé reakce. V tomto okamžiku ta rozpočtová neutralita údajně není dána, ale my to prostě zatím nevíme, protože to je snad největší netransparentnost, se kterou jsme se setkali. Eh, komise má 400 375 milionů a teď se říká o 700 64 a říká se o nějaké návratnosti. To se vše musí dopracovat. Zatím jsme vlastně nedoplnili svůj úkol v oblasti daňové politiky. A nyní, když hovoříme o tom budování té personální základny a už se hovoří o nějakých konkurzech a už se hovoří o jmenování se členských států, tady zatím není nic, co by se přibližovalo rozpočtové neutralitě. A jedno, co mě přijde opravdu pochybné, totiž vše to vzniká um, způsobem, který se dá těžce daňovým poplatníkům vysvětlit. Ta evropská služba je třetinová ve srovnání s německou diplomatickou službou zahraniční. E, totiž Němci mají třikrát tolik e, silnou tuto službu, ale u té výkonnosti máme opravdu 50 e, tam, kde má Čili u jedné třetiny stanovisek máme dvě třetiny německých vedoucích pozic. To prostě nějakým způsobem nehraje. Já nevidím, kdo tam vlastně bude pracovat. Juta, to přece by bylo příliš jednoduché. To je služba, která se zakládá na nějakém kolosálním růstu těch vrcholových funkcí a to na to nesmíme zapomínat. Já tady nevidím, jak se dá vyřešit. Opravdu by se na to měl eh, soustředit a eh, není to jenom dres. Ano. V Francii tomu říkáme mexická zbraň, armáda, to znamená taková armáda, ve které je více velicích důstojníků než vojáků. Pan Bokroš má slovo. I'm very glad, Mr. Chairman. Já jsem tak rád, pane předsedo, že jste opravdu toto téma zde navodil. Ono je to trochu matoucí srovnávat Evropskou unii se Spojenými státy. Já bych si přál, abyste měl pravdu, cash by, ale ze, všou úctou, ze vší úctou bych si dovolil zde konstatovat, že za pět let se to snad bude konsolidovat. Nic jiného, pouze vnější službu. A pak se ukáže, že většina zemí u vlastních služeb neušetřila ani takže to, co vytváříme, je opravdu dodatečný výdaj. Nic se neušetří na úrovni jednotlivých členských států a my si jsme velice dobře vědomi. Některé země, například Francie, ti by se těžko vzdávali nějakých aspektů své vnější politiky ve prospěch Evropské unie, takže opravdu tady nemůžeme si představovat, že se toho nějak moc ušetří. Je to důležité na to pamatovat. Ano, bohužel, bohužel sdílím vaše obavy a právě proto jsem toto téma zde uvedl. Samozřejmě. Pan Hartong. Pane předsedo, děkuji. Jste skutečně šikovný, když jde o zahájení debaty. A když slyším to, co bylo řečeno, tak se může hovořit o určitém superstátu nebo o spolupráci členských států. Děkuji vám za takovouto debatu a jsem pro eh, dobrou spolupráci členských států. Eh, to, co dělá ESVČ, je pouze další navýšení výdajů. Pro Nizozemsko nemá smysl eh, mít takovéto zastoupení v tomto království a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom to hlasování odsunuli do nového roku. Není ještě jasné, zda vůbec bude nějaký právní základ pro toto financování. Dobře. Takže skončíme s touto debatou, ale je tady dost eh, látky na prodiskutování. Děkuji zpravodaji. Eh, bod 12 jsme projednali a poslední bod 13, eh, příští zasedání. Eh, nebude to příští rok, nýbrž příští týden. 13. prosince 20 hodin 30 Strasburg sál WIC 100. Eh, děkuji a končím toto zasedání.